Chers kolego, euh, Zí kolegové, dobré ráno, já vás zdravím a vítejte na našem meziparlamentárním eh, zasedání, několika, eh, který se koná v rámci tohoto týdne parlamentního podle článku 13 smlouvy o stabilitě a konvergenci a také v rámci evropského semestru, to znamená v rámci přípravy jarního zasedání rady. A e, v rámci při této tedy příležitosti se tu scházíme jakožto zástupci e, od, jak sociálních otázek, tak zaměstnanosti, ať už s tohoto parlamentu, tak i z našich národních parlamentů. A tato dimenze je naprosto zásadní v našem procesu. V první řadě jsou tu kompetence národních parlamentů, členských států, které mají podstatný dopad a na které naopak mají vliv veškeré nástroje přijímané na evropské úrovni, veškeré pokyny, takže eh, nad, eh, veškeré podněty tedy, takže na to položíme velký důraz. Evropský semestr jako takový zahrnuje zejména výbor EMPL, ale také výbor pro rozpočet protože se domníváme, že eh, veřejné prostředky, prostředky daňových poplatníků musí být vynaloženy optimálním způsobem v zájmu ekonomických a sociálních cílů, které si vytečíme. Také chci poděkovat vřele národním parlamentům za jejich eh, nezanedbatelný příspěvek Pokud jde o odpověď na dotazník, eh, kterou vypracovali, veškeré naše dokumenty budou eh, k dispozici ve vaší složce a na internetu později. Takže tam budou jako jakási reference a bude možné se eh, je konzultovat a podívat se na ně. Prosím, abychom tímto zahájili první část naší práce my to rozdělíme na dvě části. První část se bude právě týkat sociální dimenze eh, hospodářské a měnové unie. A v této souvislosti mě nesmírně těší, že mohu přivítat na našem panelu jednak tedy eh, vás, pane ministře, země, která drží předsednictví, Pan Janis Rucis je mezi námi. Teď už jsme takřka přátelé, respektive máme novou příležitost rozvíjet spolupráci a já se tomu nesmír, jsem tomu nesmírně ráda. Dále je tu pan Kemastinos, který předsedá výbor pro zaměstnanost Helenského parlamentu. A vy znáte tuto sněmovnu, všechno, co se dělo v loňském roce právě eh, vyzdvihlo význam opatření na boj proti nezaměstnanosti mladých. A Daniel Arua za Národní schromáždění zpojené za evropské otázky se k nám rovněž připojí, aby posílil naši rozpravu. A předtím, než vám dám slovo, pane předsedo Kremastinosi, tak bych chtěla tak eh, trošku uvést celou naši debatu tím, že řeknu, že eh, náš parlament, Evropský parlament se zhostil eh, těchto témat, i když tedy v době, kdy prezident Van Rompuy pracoval na Evropskou radu svoji zprávu, svůj názor, svůj eh, námět té cestovní mapy, kde identifikoval čtyři eh, základní dimenze směřování ke skutečné hospodářské a měnové unii. Byly tam otázky eh, rozpočtové, finanční, demokratické. A ještě jedna, kterou si teď nevybavuji. Tak se nám zdálo, že bychom k tomu měli předat pátou dimenzi. To by nebylo něco úplně mimozemského, ale zkrátka sociální eh, dimenzi. A proto před eh, rokem na Evropské radě přispěl Evropský parlament k vypracování eh, pozice, teď se tomu říká Tysenová zpráva, a tam explicitně žádáme zohlednění této páté dimenze. A po této iniciativě, kterou podpořili také sociální partneři za hranicemi této sněmovny, byl dán mandát komisi pro rozpracování těchto návrhů. A komise ve svém sdělení v polovině loňského roku předložila návrh sociál, k sociální dimenzi. A to znamená, že pak parlament zareagoval na toto sdělení svým usnesením. Toto usnesení parlamentu bylo přijato velkou většinou, eh, protože v podstatě 387 eh, eh, poslanců hlasovalo pro. My domníváme se, že se jednalo o první krok pouze první krok pro zavádění této sociální dimenze EMU. Samozřejmě je tu také princip subsidiarity, kterým se tyto záležitosti řídí. A také my se domníváme, že sociální elementy musí být v samém jádru evropské integrace a musí být začlenovány do veškerých iniciativ Evropské unie. Připomínám článek 9 Lisabonské smlouvy, který je bohužel příliš často pomíjen. Nemůžeme pomíjet, že nezaměstnanost se dotýká více než 26 eh, milionů lidí a 24 milionů občanů je ohroženo chudobou. To ohrožuje dosažení našich cílů 20, 2020. tomu bych si dovolila takovou maličkou odbočku. Evropská komise před koncem tohoto mandátu chce revidovat strategii EU 2020 a možná dojde částečně ke spochybňování samotné existence té platformy boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. To nám přijde jednak nemístné, ale také si myslím, že nepřísluší tomu, aby eh, není možné, aby na konci eh, funkčního období se takové zásadní změny činily. To by mělo být až na příští, eh, příštím období a v příštím volebním období. My jsme tudíž odmítli k jaké, jakoukoliv harmonizaci, nivelizaci, která by vedla ke eh, snižování sociálních norem. A potom, eh, tedy pokud jde o jádro sdělení komise, kde se hovoří o těch klíčových ukazatelích v sociálních otázkách, tak to je zásadní věc. Protože z těchto, z tohoto, souboru ukazatelů, ten, ten vlastně doplňuje pozorování a postřehy o makroekonomické nerovnováze a komise by měla tento nástroj a tyto ukazatele využít. Tyto ukazatele upozorňují, že musíme vzít v potaz také otázku rovnosti pohlaví, že musíme zejména měřit nezaměstnanost mezi mladými s ohledem tedy na tu hranici věkovou 30 let, na tom se shodli par- parlament a rada v té záruce pro, pro mladé. A pokud jde o těch pět indikátorů navržených komisí, tak my chceme eh, k tomu do, dodat i další. Nechceme z toho dělat úplný vánoční stromeček, ale eh, například úroveň chudoby eh, dětí, eh, přístup ke zdravotní péči, a otázka e, fenomenu bezdomovectví. Otázka důstojné práce. To, jsou, to všechno by mělo být e, součástí těchto ukazatelů, které nám umožňují sledovat vývoj celé sociální dimenze. Takže my chceme prosazovat tyto indikátory, s tím, že i naši sociální partneři se musí připojit k definování těchto prvků. Mimo jiné chceme, aby rada jednoznačně definovala, eh, jakým způsobem v rámci eh, boje s nezaměstnaností zajistit eh, sociální aspekt a voláme po optimálním využití rozpočtu Evropské unie v zájmu rozvíjení sociální dimenze eh, Evropské hospodářské a měnové unie. Existují také některé prvky, které se byly předmětem diskuze a které byly předmětem konfrontací eh, mezi námi, které jsou součástí té diskuze přestože se nepromítli do konečné verze dokumentu. Jednak eh, jde o to, že jakmile se definují tyto indikátory, podle nás by měly mít závazný eh, význam, závaznou platnost pro členské státy, aby tak byly rozpracovány dál na úrovni jednotlivých států. Kromě toho se domníváme, nebo někteří mezi námi se domnívají, že obsah interakce mezi ekonomickou a sociální dimenzí, oběma směry, tedy ta vazba mezi nimi, si zaslouží eh, eh, diskuzi o automatických stabilizátorech v Evropské unii, a to zejména v eurozóně. Za tímto účelem jsou na stole různé návrhy, některé z nich se velmi bez, bezprostředně dotýkají členy výboru pro sociální věd, otázky a zaměstnanost. To je otázka sociální eh, záchranné sítě a to v podobě určité, určité minimální dávky eh, v nezaměstnanosti. Chci, abyste se podívali na slyšení, které jsme měli, které je stále eh, na webu. Eh, které je, eh, byl, byl nesmírně eh, podnětné. Chceme také hovořit o přidané hodnotě tohoto mechanismu a to, bude, to vyplyne, z naš, vyplyne z našeho zasedání 12. 13. února. A členové výboru EKON tohoto parlamentu budou patrně žádat po výboru ekonomi, po EHSV, ekonomickém a sociálním výboru, aby stejně tak jako Jacques Delors se obrátil na EHSV, tak ehm, my se obrátíme na EHSV, aby ehm, nám dal příspěvek o fungování nikolik to, co by mělo být obsahem sociálního dialogu, ale jaké by měly být jeho modality na úrovni evropského semestru, protože teď už rok všichni říkají, musíme zesílit, posílit sociální dialog, ale nic se zatím neděje, pro, nedělo, tak proto jsme přijali tuto iniciativu, ze které snad vzejdou nové návrhy. Tak já se omlouvám, že jsem možná hovořila příliš, trochu příliš ze široka, ale jak víte, je, jedná se o téma, které nám nesmírně leží na srdci. A já, si, já se domnívám, že dialog s národními parlamenty v těchto otázkách je vyloženě esenciální vzhledem k rozdělení pravomocí. A teď už dám s radostí slovo Dimitrisi Kremastinosovi, který se bude moci vyjádřit jako předseda výboru pro sociální otázky řeckého eh, parlamentu. Máte nyní, pane předsedo, pět minut ke svému projevu. Uh, uh, uh, Mám nesmírnou radost, že mohu vést toto zasedání právě s vámi, paní Perez. Témata, kterými se budeme zabývat, jsou opravdu nesmírně zajímavá. Vedle mě sedí pan minister pro zaměstnanost a sociální záležitosti, který vynakládá veškeré úsilí, aby došlo ke zlepšení situace v mé zemi, aby došlo ke snížení nezaměstnanosti, aby se naše země dokázala um, dostat z krize. On to sám za chvilku popíše. Já sám za sebe mohu říci, že včera jsem naslouchal eh, té rozpravě a hovořilo se o rozdílech mezi Jižní a Severní Evropou a o tom, že právě na jihu Evropy je nezaměstnanost zejména mm, takovou vážnou hrozbou stoupla až na 27% u mládeže a to znamená, že třetina naší mládeže v podstatě není zapojena do normálního sociálního fungování. Třetina občanů je ohrožena vystěhováním, soudním vystěhováním, mm, stoupají, stoupají daně, stoupají ceny a jsou tam zapnuty dva mikrofony, tedy když se nedá tlumočit, říká kolega. Όμως τι είδους ανάπτυξη Že nezaměstnanost se musí snížit nebo omezit, ale bohužel došlo k přerušení. There is no eh, translation. There is another microphone, that's why uh, there is no chance to translate it. No, no. Eh, zřejmě tam eh, došlo k eh, technickému problému, že byl zapnutý ještě jeden mikrofon. Můžeme to prověřit, prosím, protože německá kabina přestala tlumočit. Okay. Alles in Ordnung? Nein. Všechno v pořádku? Ne? Ce sont deux microphones maintenant ouverts, on a dit. C'est pourquoi ce n'est pas le údajně byl problém s, se simultánním zapnutým dvou mikrofonů. Já nevidím odsud druhý mikrofon. Kdo má ještě zapnutý mikrofon? Nikdo teď. Takže prosím, aby všichni vypnuli mikrofon, kromě řečníka. Zkusíme to znovu. Και eh, pan, se pan Lavo, ίδια. Ε, δεν ξέρω. It's okay. It's okay. Dobrá. Začátek se podařil a rozhodně budeme nyní pokračovat. Ano, pokračujeme. Dobrá. Děkuji vám. Tedy často se hovoří o rozdílech mezi severní a jižní Evropou. Jedna třetina řeků žije pod hranicí chudoby, celá řada lidí přichází o střechu nad hlavou a nezaměstnanost stoupla na 26% u mládeže a někdy až 50% mladých lidí v některých zemích nemá práci, e, což znamená, že si lidé nemohou dovolit platit za své ubytování, E, ceny spotřebitelského zboží stoupají a zároveň se hovorí stále znovu o růstu. E, růst to je takové zaklínadlo, hovoří se o tom, že jakmile dojde k tomu růstu, tak vše zmizí, všechny problémy budou už klesat daně a i ceny najednou budou znovu snesitelné. Ale jak se k tomu růstu dostat? Bankovnímu systému se nedaří dávat k dispozici eh, úvěry pro eh, malé podnikatele. Evropské banky jsou oslabené, nejsou schopny eh, podpořit podnikatele, zejména u řeckých bank je tomu tak. A jak to vypadá s růstem? Pokud si všichni utáhli opasek na maximum, kdo má v naší zemi investovat, odkud má ten růst začít klíčit. Netýká se to pouze jeho evropských zemí, týká se to vlastně celé Evropy. Často mají lidé v některých evropských zemích pocit, že se znovu ocitají ve třetím světě. Um Evropa tradičně se vždy snažila podpořit růst. V německé volební kampani Německá sociálně demokratická strana, eh, nyní součást vládní koalice, zdůrazňovala, že musíme přijít s novým maršalovým plánem, eh, tak jako po druhé světové válce, abychom pomohli právě zemím, které jsou na kolenou, kterým se nyní musí dát dispozici prostředky, aby byli schopni znovu vystavit svou ekonomiku a aby byli schopni utáhnout své zadlužení když už přece jen se budou schopny postavit na nohy. Tady můžeme vidět jasnou paralelu v případě Řecka. Nehovořím o tom, že se to týká Řecka, protože jsem sám Řekem a že tady máme řeckého ministra, ale právě proto, že Řecko bylo krizí postiženo nejhůře ani se nedá ze dne na den zdvojnásobit například cestovní ruch, protože k nám eh, k tomu schází infrastruktura. Až když se nám podaří vybudovat například eh, lepší infrastrukturu v přístavech, eh, lepší dopravní tepny, eh, tak to klima, které máme, eh, ty, to přírodní, ty přírodní krásy mohou být oceňovány i jinými. Jsou určité politické trendy, aby se v tomto smyslu jednalo, ale to nestačí. Týká se to i jiných odvětví, eh, například větrná energie to by eh, Egejské moře bylo velice vhodné k tomu. Máme eh, až 6 až 7 bofortů silný vítr eh, denodenně. Mohli bychom vyrábět větrnou energii, ale takovéto úsilí vyžaduje určitou závěhovou dobu, období, kdy investujeme a kdy budujeme e, tyto kapacity. Můžeme pěstovat i dobytek, ale já jsem pouze naznačil ten potenciál. E, nechci e, zdržovat to a nyní předávám slovo ministru zaměstnanosti, který nás seznámí s podrobnostmi. Děkuji. Děkuji. Pane ministře, takže... já vám děkuji, že jste v našem středu a já doufám, že teď poselství, které nám přednesete, jakožto za, tedy za, za předsednictví, že z něj vyplyne, jakým způsobem můžeme přistoupit v průběhu vašeho předsednictví k této otázce sociální dimenze, vzhledem k tomu, že máme závěry rady z loňského prosince a také z blížící se volby do Evropského parlamentu, ale nesmíme eh, toto téma jen tak pustit k ledu, takže nás bude zajímat, jak budete tu, tu, toto téma řešit a jak v průběhu eh, vašeho předsednictví se s touto výzvou poperete. Dávám vám slovo. Kyria Proedre, projev... Vážená paní Beres, dámy a pánové, pane spolupředsedo, rád bych poukázal na to, jak je významné, že jsem dnes zde. Je mi opravdu velikým potěšením, že k vám mohu promluvit, že mohu zde zastupovat mou zemi jako minister pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Jsem si vědom skutečnosti, že mám obrovskou odpovědnost rovněž i vůči vašemu výboru z důvodu um, řeckého předsednictví. My musíme se ujmout odpovědnosti za řízení těchto záležitostí na nejbližších šest měsíců. A právě váš výbor je pro nás tím zásadním grémiem v rámci Evropského parlamentu. Jste klíčem k evropskému dialogu Chci poukázat na to, že stávající legislativní období, které bude brzy končit, bylo velice plodné a že se opravdu dají měřit pozitivní výdobytky přesto, že jsme museli z velké části působit v období krizovém. Soustředím se nyní na témata, která zde načetla paní předsedkyně. Jedná se o klíčovou etapu v našem vývoji a přes situaci v Řecku se budeme všichni zasazovat o to, abychom uskuteční společné cíle i představy. Doufáme, že řecké předsednictví bude pozitivní, plodné a že se nám podaří ještě do konce tohoto našeho období i vašeho dosáhnout maxima. Někdy je to obtížné. Často přebíráme záležitosti, které jsou stále ještě nedořešené. Budeme se ale snažit předat italskému předsednictví co nejlepší. Přitom sehrává samozřejmě i váš výbor zásadní úlohu musíme vycházet z toho, že Evropa stojí před zásadními novými výzvami. Právě z důvodu krize jsme najednou byli konfrontováni se záležitostmi, eh, které si od nás žádali rozhodný zásah. Ukázalo se před eh, těmi pěti lety, kolik eh, vnitřních eh, střetů, kolik protikladných prvků je zakotveno v našem hospodářském a sociálním systému. Evropský sociální model se musí změnit. A krize odhalila strukturální slabiny našeho hospodářství. Nyní, když se vlastně vše zjevilo, když vše vyšlo na světlo denní, se musíme s těmito záležitostmi poprat. Víme, že už pátým rokem sledujeme strategii Evropa 2020, kde nám jde o inteligentní a udržitelný růst který umožní lepší integraci a tvorbu nových pracovních míst. Tato strategie je rovněž důležitým a doufejme efektivním způsobem překonávání krize. Evropský růstový model má být zrovnovážen na jedné straně, na druhé straně máme samostatné cíle pro tuto strategii, který chceme dosáhnout a předběžné informace poukazují na to, že za poslední měsíce vidíme opravdu už první vlaštovky, které nám umožňují obrátit situaci, které znamenají už vybředávání z krize. Evropské hospodářství, doufejme, Eh, přijde k růstu a eh, že se nám podaří natrvalo krize zbavit. Tento obrat ale není rovnoměrně reprezentován ve všech členských státech. Možná, že někdo příliš ukvapeně tvrdil, že se jedná o stabilní růst, se kterým zde máme co dočinění. Přesto však můžeme poukázat na eh, takový předběžný závěr, že eh, evropské hospodářství vykazuje pozitivní rysy. Já z tohoto pohledu se podívám i na situaci v mé zemi. Stejně jako celá Evropa i Řecko už konstatuje první pozitivní náznaky, že krizové období je přece jen za námi. Eh, Řecko má jeden z nejvyšších ukazatelů nezaměstnanosti, ale v roce 2013 už ten stoupající trend se zastavil. Situace je stabilní a v souladu i s mezinárodními organizacemi i naše propočty ukazují, že bychom mohli právě v roce 2014 zaznamenat první um, pokles eh, nezaměstnanosti. To je díky strukturálním reformám a změnám, které jsme zavedli, které jsme zaváděli v posledních několika letech. V celé EU a rovněž i v Řecku můžeme konstatovat, že reformy a změny nabízejí takový základní kámen, na němž budujeme e, východ z krize. E, v krizi sice ještě vězíme, ale zároveň zavádíme reformy i strukturální povahy a OECD konstatuje, že Řecko je na prvním místě e, v oblasti rozhodného zavádění reform a výsledky vidíme před očima. Podle všech analýz stoupla naše konkurenceschopnost, jsme tedy eh, v situaci, která má zlepšovat naši eh, exportní bilanci a eh, jsme schopni poukázat rozpočtově už čistá čísla, čistý převahu tedy vývozu nad dovozem, ale stále ještě nám schází další zásadní změny, které podpoří, rozhodně podpoří růst. Musíme se držet našich strategických cílů i mezi jinými cílů Evropy 2020. Je rozhodné, abychom se chopili těch zásadních uh, Ehm, stimulu, abychom nepolevovali a pokud vydržíme, tak se nám podaří eh, dosáhnout jak hospodářského oživení, tak i růstu v oblasti zaměstnanosti, ehm, tedy snižování nezaměstnanosti a tak dále. Pozitivní náznaky, například hrubý národní eh, produkt, určitě budou následovat čekáme, že velice postupně bude docházet i eh, ke tvorbě pracovních míst. Nezaměstnanost je u nás stále ještě enormní a stupeň zaměstnávání stále ještě nestoupá, ale do roku 2015 přece jen už čekáme, že se nám sníží nezaměstnanost na 10,7 v celé EU a um, rovněž i v eurozóně um, tomu bude podobně. Každý členský stát se ale musí v té oblasti snažit sám. Potřebujeme vize, potřebujeme rozhodné kroky, abychom uskutečňovali politiky, na níž jsme se dohodli. Ve středobodu je právě hospodářský obrat, ale rovněž i posílení sociální spolupráce. Řecko jako předseda rady eh, bude předsedat zasedáním Eh, rozhodující grémy v velice důležitém období. Eh, budeme mít volby, budeme mít novou Evropskou komisi i nového předsedu či předsedkyni Evropské rady. Kromě toho jsme svědky rozhodujících eh, rozvojových etap i v oblasti zaměstnanosti. To, že se eh, zasáhlo příliš pozdě, často eh, má svou cenu. Eh, máme zhoršení například poptávky, zdrojů, ehm, což se pak odráží na produktivitě a na vyčerpání růstového potenciálu, což znamená sociální vyloučení. Pan Kremastino se už o určitých záležitostech zmínil. O to je důležitější, aby sociální dimenze hospodářské měnové unie byla patřičným způsobem uh, vybudována a rozšířena. Nesmíme zapomínat, o čem hovoří i Evropa 2020. Ano, jde nám o využívání konkurenceschopnosti našich předností, ale zároveň o politickou stabilitu, sociální stabilitu a buden, budoucnostní potenciál EU. Více než kdy jindy je právě dnes nutné jednat společně, optimálním způsobem koordinovat počínání Rady, Komise a parlamentu v zájmu udržení zaměstnanosti a překonávání sociálních problémů. V opačném případě hrozí nebezpečí, že rozdíly mezi členskými státy budou růst. V průběhu nedávné minulosti několik evropských vlád už si takovouto záležitost jasně uvědomilo. A nezbavíme se nutnosti eh, posilovat eh, stránku zaměstnanosti i ve vládních politikách, abychom rychleji rozpoznávali eh, kontrasty i sociální rozdíly v naší společnosti a zkoumali, jak se jich zbavit. Musíme jednat rychle a rozhodně, abychom přizpůsobovali sociální situaci odpovídajícím způsobem a počítali i s určitými zásahy v sociální sféře, která pomůže nejchudším. K tomu patří i eh, mechanismus ehm, rozhodování v rámci hospodářské měnové unie, aby vše bylo řešeno eh, bez prodlení. Eh, hospodářská finanční stabilita v rámci měnové unie a v rámci udržení sociálního tržního hospodářství je rozhodující. Po posledním zasedání Rady pro hospodářství a zaměstnanost v prosinci s tématem právě evropského semestru, byl tento semestr obohacen i o sociální kritéria a cílem řeckého předsednictví je uskutečnit tuto záležitost. Mám e, ještě čas? Už ne. paní Beres už eh, rovněž toto téma nakousla. I my jsme celým srdcem pro tato dodatečná sociální kritéria. A paní Beres hovořila i o dodatečných záležitostech, například demografické indikátory, eh, například eh, když nám klesá porodnost. I to se musí brát v úvahu. Vyslechli jsme si mnoho podnětných příspěvků a doufejme, že právě řecké předsednictví uvede co nejvíce do skutečnosti. Já vám děkuji, pane ministře, za toto vysvětlení na řeckém pozadí a tedy z hlediska toho, jak eh, budete zohledňovat tuto otázku za vašeho předsednictví, tak aby eh, s tím, že národní parlamenty eh, v tom hrají rovněž svou roli. Je tu Daniel Oroa, který se na tomto poli výrazně angažoval a který jsem eh, přišel, aby přispěl do diskuze, kterou zahájíme mezi námi, to znamená mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty a já mu dám slovo na, eh, já jí dám slovo na 10 minut, Rova. Děkuji vám a eh, dovolte mi říci, že jsem nesmírně ráda, že jsem mezi vámi. Každopádně takovéto meziparlamentní zasedání je skvělým přístupem, skvělým skvělou možností, jak postupovat. Některé věci již byly řešeny před řečníky, ale já se k tomu vrátím. Proč posilovat sociální dimenzi eh, hospodářské a měnové unie? V předvečer evropských voleb by někdo mohl říct, že si nemusíme eh, snad tuto otázku ani klást, protože od eh, krize 2008 byla snaha posílit veškeré koordinační mechanismy v rámci evropského semestru. Ale otázka je, do jaké míry to, co, si, co z toho mohou eh, vyvodit naši občané, kromě toho, že dále trpí a dále mají problémy. Takže právě proto tady máme celou řadu iniciativ, které posilují sociální dimenzi EMU a Jediné, jak toho dosáhneme, je, když to bude čitelné pro naše spoluobčany. Máme čísla, v podstatě čtvrtina populace je ohrožena chudobou. A to i v Německu tam chudí pracujíc, chudých pracujících je stále více, to znamená lidi, lidi, kteří nejsou nezaměstnaní a přesto jsou ohroženi chudobou. Každý pátý mladý člověk v Evropské unii eh, dnes nemá zaměstnání a samozřejmě mnohem vyšší jsou tato eh, čísla v Portugalsku, Řecku a tak dále. A pak ty země, které teď opouští eh, ten program pomoci, přesto jsou jejím zanecháno dědictví chudoby. Oni populaci se nedaří lépe. To znamená, pokud nebudeme kompenzovat eh, dopady eh, krize, jako v případě politik eh, trojky, která byla často realizována příliš, striktně příliš rychle, musíme si zachovat důvěryhodnost, jinak veškerou důvěryhodnost ztratíme a proto je naprosto nezbytné budovat i tuto, eh, tento sociál, tuto sociální dimenzi a dokázat našim občanům, že za ně bojujeme v této oblasti ve, v jejich službách a nejenom ve službách finančních trhů a finančního egoismu. A Eh, byla tu snaha ze strany komise dát jasný, jasnou pobítku této jasný nový směr, ale musíme tomu dát podobu i na lokální úrovni. Zdá se mi, že, že eh, komise v eh, loňském říjnu řekla, že je potřeba posílit koordinaci a posilovat konvergenci. Účinná hospodářská měnová unie musí eh, mírnit dopady příliš, eh, eh, příliš radikálních reform. To znamená, musíme řešit sociální otázky v rámci evropského semestru, a to zejména využívat možnosti solidarity z evropského rozpočtu a těsných vztahů mezi sociálními partnery v průběhu celého evropského semestru. A tady teprve zbývá právu veškerou práci odvést. Pokud jde o scoreboard, to znamená stanovení indikátorů tak, abychom mohli včas identifikovat eh, problémy. To je něco, na čem se začíná pracovat. Eh, z toho eh, tam bylo ponecháno pět ukazatelů, pět indikátorů, které mohou poukazovat na určité makroekonomické nerovnováhy, sociální a samozřejmě, že k tomu mohou být přidány i další. Může tu být i určitá rubrika, která bude analyzovat vývoj nezaměstnanosti a sociální mapu dané země. A e, zároveň s tím bychom měli podporovat te, ty takzvané e, osvědčené postupy, e, vzhledem k tomu, že vidíme, že například řada řeků nemá vůbec žádný přístup k, k sociálnímu zabezpečení, takže to, to je něco, co se netýká jenom řeků, ale potenciálně je nás všech ostatních. 20. listopadu Evropský parlament schválil eh, ovšem usnesení. Mně se zdá méně ambiciozní, než to, které bylo původně navrženo komisí. Ale to není vaší chybou, paní předsedkyně, protože vy jste bojovala za to, aby tam bylo maximum. Eh, například ta, ten začátek eh, toho znovu vyvážení mezi oběma aspekty, aby se brali v potaz nejenom ekonomické otázky, ale i sociální, tak ten, ten rozdíl mezi tím je neudržitelný do budoucna. S tím souhlasím, doufám, že eh, s tím souhlasí i eh, členové národních parlamentů. Všem to usnesení v konečné, ve své konečné verzi eh, přijalo slabší znění, kde se dostatečně ne, nezdůrazňují úsporná opatření jejich vliv a to, že se nevzali eh, v potaz eh, sociální eh, dopady vzájemných vztahů mezi členskými státy. Kromě toho se tam dostatečně nezdůrazňuje scoreboard. Takže bohužel tady také není zmínka sociálního pilíře, který měl být původně zdůrazňován, takže tady myslím, že jsme vyslali negativní poselství našim spoluobčanům, ale musíme se mm, zaměřovat na to pozitivní. E, Parlament doporučil některé dodatečné ukazatele do scoreboardu, e, nové indikátory e, sociální, tedy na, což, které budou zohledněny na, na, na, na úrovni Francie. To jsou právě ty lidé bezdomova, bezdomova chudoba dětí a myslím, že jsou to pozitivní signály, abychom z těchto ukazatelů pak měli určité pobídky ke krokům v sociální oblasti. A e, paní Beres a moje kolegyně z, výbo, z výboru Empl e, v, ve francouzském valném schromáždění e, na tomto pracují a 18. února tohoto roku. Z toho budou, bude, bude další, se konat další výměna. Eh, chceme každopádně podtrhnout sociální dimenzi tohoto semestru a musí být tato dimenze prezentována v průběhu celého, celého semestru, nejenom v rámci eh, výročního, výročního, eh, výroční zprávy o růstu. Měl, měl by to být vyloženě nástroj pro vytváření dalších politik. A e, doporučení pro jednotlivé země by rovněž měla obsahovat více doporučení v sociálních oblasti, a to zejména kvalita e, těch pracovních míst a školení a bože, boji proti chudobě. E, každopádně je tu vynikající zpráva pana Gutierreze, kde, byla právě, kde byl ten indikátor chudobě dětí ale myslím si, že bychom k tomu mohli přidat ještě eh, takový koeficient, který by umožnil kompletněji vnímat, jaký je rozdíl nebo nerovnost eh, mezi příjmy. A ty indikátory by měly být závazné. Měli bychom eh, dále monitorovat veškeré nerovnovážné prvky Měli bychom eh, provádět multilaterální monitorování, a které by umožňovalo i výměnu osvědčených postupů. A další oblast, pokud jde o zprávu eh, hospodářské měnové unie, tak vzhledem k provázanosti mezi evropskými ekonomikami musíme více zohlednit sociální otázky právě při řízení a při zprávě hospodářské měnové unie. A eh, je možnost, aby i jiní ministři než ministři eh, financí se mohli scházet eh, v nějakých formacích, včetně eh, tedy formací ministrů pro sociální otázky a poslanců, protože Evropský parlament odvedl svoji práci, konference, před kterou stanoví článek 13, umožňuje dialog mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem na tato témata ale musí se to říct jasně, aby bylo jasné, jaký bude eh, harmonogram těchto zasedání. Dále bychom měli mít stabilizační systém na evropské úrovni, to znamená pojištění, určité pojištění v nezaměstnanosti, minimální příjem. My máme ve Francii takzvaný SMIC, eh, minimální příjem Německo zvažuje podobnou formu, něco podobného, ale jestliže Eh, kdyby existovala určitý, určitá evropská reference minimálního příjmu, tak by existovala určitá eh, existovalo by něco pro všechny naše spoluobčany, určitá eh, naděje, i když samozřejmě minimální příjem v Rumunsku bude možná jiný než v Irsku nebo ve Francii, ale je důležité, abychom měli něco takového na celoevropské úrovni a, a dále dávky v nezaměstnanosti. Uh, určitá sociální síť, aby bylo jasné, že když někdo ztratí práci, že se okamžitě nepropadne do chudoby, do chudoby ale že bude moci hledat eh, další zaměstnání. Staré recepty už se nehodí, už neplatí. Ehm, Pervans Bereš tady měla velmi přesné, jasné návrhy. Z tohoto důvodu bychom měli v předvečer evropských eh, voleb se všichni mobilizovat, tak aby na všech úrovních jsme byli schopni valorizovat sociální Evropu, která, ještě jednou to opakuji, se stala naprosto nepostradatelným prvkem Evropské unie. Děkuji. Děkuji, že jste dodržela váš řečnický čas a já chápu, že tady bylo na začátku trošku eh, zmatení v tom, že co já jsem říkala, bylo samozřejmě v souladu s tím, co jste říkali i vy ostatní, i když pokud jde o ten minimální příjem, tak v tomto schromáždění, v této sněmovně, v průběhu celé naší práce, my se snažíme rozlišovat diskuzi mezi příjmy a platy. Protože jsou to, to trochu jiné věci. Je vás velmi mnoho, velmi mnoho se přihlásilo, z vás se přihlásilo, eh, zvedlo žlutou Eh, kartu, takže pokud se chcete přihlásit v tomto kole, to znamená k sociální dimenzi EMU, tak já budu strašná. Vy dostanete jenom dvě minuty a budu muset dělat svoji práci. To je jediný způsob, jak eh, budou všichni nakonec eh, rádi, všichni spokojeni a všichni dostanou šanci rovným způsobem přispět eh, k této významné práci. Já teď dávám slovo k někomu, kdo může dávat příklad, a to je Dominik Anigan, nebo Dominika Anigan eh, za eh, irský parlament. Pan Hanigan, máte dvě minuty, pane Hanigan. Děkuji, paní předsedkyně. My v Irsku vítáme návrhy komise, aby se sociální dimenze zahrnula do HMU a také zveřejnění návrhu sociálních ukazatelů. Děkuji a také paní předsedkyně. Myslíme si, že i dodatečné indikátory tam mohou být uh, zapojeny. My jsme měli celou řadu setkání v listopadu a v prosinci, kde jsme jednali o tom návrhu komise a vyzvali jsme také členy zaměstnaneckých organizací, mládežnických, ženských organizací, aby se připojili a řekli nám, co si myslí o těch ukazatelích, které by se měly zapojit. My jsme se dohodli na tom, že by jich mělo být omezený počet, nicméně mohly by se tam zahrnout například otázky jako genderový rozdíl, zejména rozdíly v platech mezi, mezi a, muži a ženami, pak e, také poměřování té tzv. decentní práce, pak také e, dočasní pracovníci, kterých bohužel máme nyní v Irsku hodně. Takže ceníme si přispění komise v této věci. Eh, myslím si, že oni toto ještě zváží, ale klíčové tady asi je to, co Evropa udělá ohledně těchto opatření, tedy aby eh, tato měřítka splnila svůj cíl. Jaké bude to správné zacílení, aby se to vše zlepšilo? Toto bude asi ta obrovská výzva. Děkuji. Děkuji za velmi konkrétní příspěvek za dodržení řečnického času. Dávám dále slovo senátoru, italskému senátoru, panu Gerinimu. Je to, pardon, pa, je to Madame Gerini, senátorka strany Demokratiko, italského senátu. Dva, dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jen velice stručně abychom získali čas. Chci říci, že naprosto souhlasím eh, s vaším úvodním příspěvkem a i s tím, co řekli ostatní řečníci. Zavedení těch sociálních ukazatelů může být vylepšeno, může být ještě doplněno. Měly by to být eh, takové ukazatele, které se zavedou, které se budou odkazovat i na rozdíly genderové, ale i na rozdíly mezi věkovými skupinami, aby se tam řádně zobrazily ty dopady na krizi, ty uplatň, ta uplatňovaná opatření, makroekonomická opatření ve prospěch ekonomické stability, ty věkové rozdíly a tedy uh, genderové rozdíly. Také bychom měli opravdu na tom zapracovat rychle, aby tyto ukazatele mohly dobře definovat eh, ty správné makroekonomické strategie. Snažit se vylepšit eh, rozpočtové rovnováhy, tedy taková snažení eh, se muselo uplatňovat v mnoha zemích, včetně tedy té mé, a to vedlo k tomu, že sociální opatření již nejsou udržitelná. Zhoršilo to eh, sociální stav eh, mnoha obyvatel a naprosto to zbrzdilo sociální růst, a mo, pardon, hospodářský růst a možnou hospodářskou obnovu. Úplně to zablokovalo část Evropy. Já bych tedy ráda věděla, zda vy v Evropském parlamentu si uvědomujete, eh, že je třeba přistoupit k přijímání opravdu reálných eh, sociálních opatření proto, aby se ale také podpořil růst. Aktivní politiky eh, třeba v rámci těch záruk pro mladé, a to je třeba brát v potaz, stejně jako je třeba brát v potaz hospodářskou rovnováhu. Existují dohody, bilaterální dohody i dohody na úrovni celé EU a všechno to by se tam mělo zobrazit. Merci, je donne la parole. A dávám slovo panu Falbrovi na dvě minuty, prosím. Chceš ho? Zdravím představitele řeckého předsednictví a varuji, aby si nedělali velké iluze. Protože jestli s něčím nedokážeme pohnout už řadu let je, přijímání směrnic, které teď týkají sociální oblasti, protože všechny členské státy okamžitě začnou křičet, že to je otázka subsidiarity a tradic. Dokud tohle nezměníme, tak se nic nepohne kupředu. Pamatujete se na heslo Lisabonské strategie More and Better Jobs. Výsledek je Less and Worse Jobs. A pokud nezměníme postoj členských států, tak se ničeho dobrého nedobereme. Děkuji. Euh, děkuji za tento stručný a jasný příspěvek a nyní za sněmovnou poslanců Kypru. Předávám slovo na dvě minuty místo předsedovi výboru pro zaměstnanost a sociální věci Skivy Kukama. Prosím, máte slovo. Skivy Kukuma, kyrie projedre. Η κυπριακή εμπειρία από την εφαρμογή του προγράμματος μνημονιακής συναντήληψης είναι πικρή. Děkuji. Takže pokud jde o uskutečňování memoranda, bylo to skutečně těžké. Ty škrty v sociální oblasti, ale nevytvořili jsme podmínky, které umožňují důstojné přežití dopadu krize. opravdu se spustil začarovaný kruh, kdy nebylo vidět, nebylo vidět žádné východisko, ekonomické vyloučení, chudoba, nezaměstnanost dosáhly rekordních úrovní. A nejzranitelnější skupiny utrpěly nejvíce. Nezaměstnanost dosáhla 17 eh, procent 30% mezi mladými. Došlo ke snížení platů o 30%. A pravděpodobně k normalizaci nedojde dříve než v roce 2015. Je mnohem více lidí bezdomova. Takže je hezké přidávat nové indikátory. Ale jaké přesně a k čemu to povede? Musíme eh, hájit, eh, chránit ty nejzranitelnější složky populace a musíme nějakým způsobem bojovat s nezaměstnaností na eh, Kypru i v celé Evropské unii. Musíme znovu oživit produktivitu. A chceme, aby sociální vztahy byly udrženy, Eh, včetně tedy vztahu mezi sociálními partnery. Potřebujeme sociální politiku, která bude lépe rozdělovat příjmy. Děkuji. A nyní na dvě minuty koordinátor socialistů, pan Serkas. Děkuji, paní předsedkyně. Také já zde vítám kolegy národních parlamentů, a velice mne těší, že máme tu příležitost společně pohovořit o sociální dimenzi hospodářské a měnové unie. Já si totiž myslím, že tento prostor je eh, zásadní pro to, abychom se poprali s tou bitvou, které budeme muset čelit v budoucnosti. Uh, sociální politika musí tvořit součást hospodářské a měnové unie. V dlouhodobou se dlouho všechno řídilo jenom hospodářskými ukazateli. Byla tu eh, tedy jasně stanovená cesta a poté, co ukončila ta hegemonie těchto hospodářských myšlenek si všichni uvědomují, jaká je nyní realita. Jsme oslabeni, je třeba se koordinovat v tomto společném prostoru. Bojujeme v době globalizace, platy jsou nízké, sociální standardy ehm, bohužel eh, jsou ve stavu, v jakém jsou. A situace je tedy takové. Je to opravdu potřeba navýšit potenciál Evropské unie, aby mohla čelit té stávající krizi, aby hrála ve světě svoji roli. A vlády si to musí uvědomovat. Hospodářské řízení eh, musí jít ruku v ruce se sociálním řízením. A samozřejmě společnou měnu bychom nemohli mít bez hospodářské měnové unie, ale hospodářskou a měnovou unii a jednotný trh nemůžeme mít, pokud tu nebudeme mít srovnatelné sociální standardy. Nemůžeme mít Evropu o dvou, eh, o dvou rychlostech, jedna, která produkuje a druhá je eh, naprosto v krizi. Musíme v tomto zvítězit, protože tady nejde jenom o to zajistit práva pracujícím, tady jde o to podpořit a zachránit naše podniky a zachránit v podstatě celou Unii. Děkuji. Děkuji vám. Nyní dávám slovo Ark Jalonenovi z, z Finska. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Tämän viikon aikana on kuultu useasti puheita siitä. Minulém týdnu jsme vyslechli mnoho řečnění v tom smyslu, že už jsme v Evropě problémy vyřešili. Ale výsledkem rozpočtových škrtů je eh, chudoba, které jsme stále svědky. Vezměme si příklad Řecka. Stále ještě se tam musí odvést mnoho práce. A jsme Neustále slyšíme žádosti o pomoc i o finanční pomoc a často ale taková pomoc, která je nabízená, je podmíněna různými kroky. Ale já se nedomnívám, že někdo může eh, se dočkat lepší budoucnosti, aniž by mu někdo jiný pomohl růst podpořit. Problém se musí vyřešit co nejdříve, což znamená soustředit se právě na sociální aspekt té problematiky. A proto je vlastně poměrně jednoduchá, jednoduchý recept na řešení. Nezaměstnanost škrtí Evropu a my musíme zaručit, že se všechny politické strany sjednotí v tom, aby Evropě pomohly, aby pomohly zaměstnanosti a aby vypracovali podpůrné mechanismy, které nám pomůžou se z problému dostat. Děkuji vám. A slovo má místo předseda eh, komise Empel Thomas Mann. Děkuji vám. Já mám otázku na eh, pana ministra Vrucise. Minulý týden jsme měli příležitost hostit u nás v Evropském parlamentu vašeho místopředsedu Samarase a Opravdu bylo to velkolepé a rovněž velice reprezentativní. On je bývalý poslanec Evropského parlamentu a mnohé z toho, co řekl, nám dává naději. A já chci navázat na téma které jste nakousl. Eh, krize odhalila eh, ty protiklady mezi zatím neuskutečněnými cíly sociální Evropy a těmi velkolepými eh, hesly sociálního tržního hospodářství. Ve vaší zemi už provádíte strukturální reformy a OECD už to potvrdila, i když ostatní o tom pochybují. A já se domnívám, že je důležité, aby jakýkoliv úspěch v rámci strukturálních reform byl vždy znám, nikoli v Řecku, ale i jinde. A pokud trojka, kterou mimochodem zde v parlamentu nahlížíme velice kriticky, protože je to vlastně znásilňování demokracie, eh, kdykoliv trojka konkrétně zasáhne, je to eh, předstupní podmínka? A druhá otázka se týká eh, garancí záruk pro mládež. My jsme tady 12 milionů eur dali k dispozici k boji proti nezaměstnanosti mládeže. Takže to je určitý signál. Ale je to citelná pomoc? Vidíte v Řecku nějaké výsledky? Do Německa eh, někdy zveme ostatní mladé lidi, protože nám scházejí mladí zaměstnanci, ale zároveň nechceme, aby docházelo k odlivu mozku. Co si o tom myslíte? A třetí věc, co míníte o extremistech levicových, případně pravicových, kteří případně zaznamenávají úspěch? Děkuji a pan ministr dostane slovo, aby mohl odpovědět. Teď uzavírám seznam řečníků, ještě nám zbývají tři. Augustin Mezelov. z, po, z polského senátu. Omlouvám se, jestli jsem zkomolila vaše jméno. Pro Państwa, Polska zainteresowanie. Vážení zhromáždění Polska se zájmem sleduje iniciativu sociální dimenze hospodářské, měnové a, sociální, a Měnové hospodářské unie. I když Polsko není zemí eurozóny a nebylo donuceno eh, k takovým násilným krizovým reformám našeho systému, protože my jsme v tom pokračovali systematicky a mezi jinými i to bylo důvodem, proč se nám podařilo vypřeznout nebo případně vyhnout se krizi v té nejflagrantnější podobě. Bojíme se však, zda tato iniciativa e, nepovede k novým kritériím pro e, příjem valuty euro, což by nám mohlo e, stížit vstup do eurozóny a zda to dále neprohloubí tu Evropu dvou rychlostí mezi těmi, kteří vše plní a mezi periférií v níž by se mohlo Polsko ocitnout. A zda zde nezacházíme za rámec platných smluv. A nebo e, snad uvažujete o změně smluv? V všem ostatním ty iniciativy jsme ochotní akceptovat, ale za podmínky, že všechny nástroje budou mít zcela konkrétní cíle a že ty ukazatele budou zcela přesné a vždy aktualizovány, ale pokud chcete opravdu tuto dimenzi rozšiřovat a zároveň by to znamenalo postupnou konvergenci v některých oblastech, tak tady máme obavy, že by to mohlo vést ke snižování konkurenceschopnosti v Polsku například a k snižování zaměstnanosti, což by vlastně vedlo k cílům zcela opačným než ty, které Unie klade i Polsku. Takže z jedné strany eh, pohlížíme na tu iniciativu s nadějí, na druhé straně ale vyjadřujeme určitou opatrnost, určitou skepci, i když jinak bychom jí rádi byli účastní. Děkuji za Evropský parlament Filip Bulon. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Mně přijde zřejmé, že potřeba zavést, začlenit tedy sociální dimenzi EMU. Ale myslím si, že nejsme dost ambiciozní. A myslím, že bychom mohli pracovat i na dalších perspektivách, které by pomohly konvergenci. Měli bychom posílit eh, počet eh, ukazatelů scoreboardu. Tyto ukazatele by měly být čím dál více závazné Měli bychom jednat eh, také na úrovni legislativy i na úrovni konkurenceschopnosti, protože jsme eh, v sociálně tržní ekonomice a je potřeba, aby malé a střední podniky i velké podniky byly konkurenční, aby byli schopni eh, se zapojit do tohoto konvergenčního procesu. Právě proto ta myšlenka zohlednění zodpovědnosti firem, všech firem, je důležitá. Když budeme aktivnější v této oblasti sociální zodpovědnosti eh, podniků, tak myslím, že se nám podaří le, lepší sociální konver, konvergence. Poku, ve vztahu k národním parlamentům bychom mohli znovu diskutovat o limitech subsidiarity. Možná my jsme si více vědomi než v národních parlamentech, že někdy je potřeba trošku více Evropy, ale já vím, že existují také eh, tedy ty eh, národní pravomoci Eh, které samozřejmě eh, někdy jsou s tím, jsou s tím trošku z toho třenice, ale je potřeba, aby země, které mají eh, blízké sociál, blízká sociální kritéria, aby se, zbli, aby se takové země zbližovaly, abychom měli určité sektory konvergence, aby se bojovalo proti sociálnímu dumpingu, aby se zlepšovala jak ekonomika, tak i sociální podmínky. Děkuji. A poslední v tomto kole je paní Marieli z Evropského parlamentu. Děkuji. Paní Deli, všichni souhlasí s tím, že musíme posilovat eh, sociální dimenzi. Problém je v tom, že tohle říkáme už pět let. A v průběhu těchto pěti let se zdá, že to stále, stále není priorita ani v radě, ani v komisi. Že první má otázka je, jak můžeme všichni společně postoupit, pokročit před, aby se ze, z té sociální dimenze stala opravdová priorita. To je první otázka. Druhá otázka. Ta souvisí s vaší zprávou, paní Pervans Bereš. Vy jste vypracovala vynikající zprávu, která ukazuje, do jaké míry Řešíme tuto krizi pouze z úrovně ekonomické a finanční. Zatímco vy tam upozorňujete, a už jste to říkala i předtím, že je nejvyšší čas, jak řekl pan řecký ministr, abychom kladli důraz na inteligentní sektory, na inteligentní růst, to znamená energetický sektor, obnovitelné energie, sociální inovace a tedy. A tady vnímám skutečný problém. Evropský parlament by mohl být zdrojem nových eh, návrhů, které by byly podpořeny národními parlamenty. Jak je možné, že zatím je toto všechno v rozporu s tím, co se přijímá v radě a v komisi? Takže tady mám takový podnět k evropské, eh, řeckému předsednictví. Vy, jste, vy říkáte, že není žádný zázračný lék na eh, obnovení růstu. Vy říkáte, my čekáme na růst. Měnový fond, Mezinárodní měnový fond, vyhlásil, prohlásil, že letos, že ještě růst nebude. No a co s tím? Řekneme lidem, evropským lidem, čekáme na růst a nic se nedá dělat, a nebo rozvineme nějaké alternativy, jaké tady byly představeny. To je způsob, jaký dopředu. Takže již máme spoždění. Vzhledem k tomu, že eh, pan eh, ministr eh, dostal několik otázek adresovaných přímo na něj, takže já mu teď dám možnost zareagovat a to čtyři minuty. Srdečné díky. Začnu tou poslední otázkou. Chci vás ujistit, že řecká vláda v průběhu celého tohoto procesu neseděla s rukama složenýma v klínu. Snažila se seč muže změnit to, co je možné. V oblasti růstu jsme rovněž konali. Snížili jsme schodek obchodní bilance a čekáme, že rok 2014 už opravdu nebude poznamenán recesí a že přejdeme k růstu. Záleží nám na tom samozřejmě a e, zcela nehledě na e, tu e, prvotní, na ten prvotní přebytek, o něm jsem hovořil, to naznačuje, že vládní iniciativy přinášejí ovoce. Tedy my jsme opravdu vstoupili čelem do této bitvy a naším cílem je zlepšit postavení všech našich občanů. Další záležitosti otázky Děkuji mimochodem za všechny otázky. Padly zde otázky právě k reformám. Řecko provedlo zcela průřezové a zcela zásadní reformy a ty byly opravdu nutné. Přiznávám, že v minulosti Řecko bojovalo se strukturálními problémy a důvod toho všeho zla, a nyní hovořím pouze o Řecku, nebyly pouze eh, problémy strukturální povahy. Byly to i záležitosti, které existovaly na komunitární úrovni, ale dopadaly i na Řecko. Měli jsme mnoho například překážek na pracovním trhu. Ty jsme překonali, to si žádalo velikou politickou odvahu a odhodlanost. Minimální platy. Tam jsme nastavili novou metodiku, k propočítávání minimálního příjmu a nyní si mohou sociální partneři svobodně vyjednávat cokoliv víc. Hovoří se i například o nové kolektivní smlouvě k mezinárodní dopravě a tam od, po pěti letech došlo k prvnímu zvýšení platu. Obtíž rovněž spočívá v tom, že mnozí zaměstnanci neměli vlastně přístup k různým záležitostem. Artemis, to je takový systém, kterým se pouštíme do boje s prací na černém trhu. A ukazuje se, že tím, že jsme nastavili opravdu vysoké pokuty, zaměstnanci obyvatelé dodržují zákony lépe. Peněžní pokuty jsou odrazující. O tom jsme se přesvědčili na vlastní kůži. E, Klesly nám rovněž náklady na výrobu v propočtu na kus o 21%, což znamená zvýšení produktivity. Počítali jsme se snížením nákladu o 15%, dosáhli jsme 21%, takže to ukazuje, že opravdu děláme maximum. E, došlo rovněž k určité stabilizaci na e, trhu práce, což potvrzuje i Eurostat. Více než 13% jsme ve třetím 33% ve třetím kvartálu a v letošním roce bude tento trend pokračovat. Využili jsme rovněž lépe finančních prostředků eh, z dotací, a z, které dává k dispozici EU. Já rovněž v rámci svého ministerstva jsme do, jsem dokázal absorbovat vše. Dodržujeme rovněž i pravidla eh, garancí záruk pro mládež. Děkuji vám, pane ministře, a velké díky vám všem, kdo se zúčastnili této debaty. A já jinak doufám, že až budu dělat eh, závěry, takže věrně zobrazím všechno, co tu bylo řečeno. Eh, každopádně všichni, každý z nás musí přispět svým dílem. Já vám, pane ministře, přeji vše nejlepší v rámci eh, vaší účasti na radě. A ty teď tedy, ano, děkuji, děkuji za, za tento potlesk. Nyní tedy naši přispěvatele z tohoto kola eh, opustit tribunu, protože my se přesouváme do eh, druhé části tohoto meziparlamentního setkání. Takže volám teď eh, sem pana Salomona, místo předsedy výboru um, výboru pro uh, sociální otázky rumunského schromáždění pana Bláhu a pana Gutiereze Prieto. Euh, Takže, kole, drazí kolegové, znovu se pustíme do práce. Já vítám <clears throat> naše další tři eh, účastníky panelu. V této druhé části se budeme eh, zabývat aspektem eh, zaměstnanosti a to ovšem včetně sociální dimenze, čili tak, aby bylo možné realizovat jak záruku pro mladé, otázku reformy systému důchodu a podmínky mobilizace nového Evropského sociálního fondu. Já chci jenom telegraficky připomenout, že pokud jde o záruku pro mladé, tak zatím 17 států předložilo Evropské komisi svůj definitivní plán zavádění této záruky. A to se vztahuje na již první, za první leden tohoto roku. Komise má nyní úkol, aby zemi od zemi zhodnotila eh, adekvátnost těchto plánů. Víme, že tato iniciativa měla velkou podporu v tomto parlamentu, ale nakonec spadá do rozsahu působnosti rady, i když parlament nesmírně trval na tom, aby záruka pro mladých mohla být do značné míry financována přímo Evropským sociálním fondem. A to i v duchu té iniciativy pro zaměstnání mladých, kterou chtěl parlament iniciovat. Takže tato výroční zpráva o růstu, tak eh, tam eh, ta data, která máme, pokud jde o nezaměstnanost, otázka významných rozdílů nejenom v eurozóně. Tyto rozdíly se navíc dále roz, prohlubují. Tedy z hlediska nez, rozdíly eh, jak v nezaměstnanosti globální, tak i nezaměstnanosti mladých. To jsou jevy, které nemůžeme ignorovat při zkoumání růstu. A v tomto duchu jsme sestavili to druhé kolo tohoto mezi parlamentního setkání a já chci dát e, znovu slovo panu Kremastinosovi z Helenského parlamentu a opět na pět minut, pane předsedo, máte slovo. Eh, eh, Děkuji velice za tuto příležitost se znovu ujmout slova. Navážu na to, co jsem uvedl dříve. Bohužel se Řecko nachází eh, na tom negativním vrcholu v řebříčku státu, co se týká nezaměstnosti mládeže. 60 mladých občanů je nezaměstnaných, Španělské ukazatele nejsou o mnoho lepší, jsou to zejména jeho evropské země. Zavádíme mnoho programů, snažíme se je i implementovat. Tady pan minister na to poukázal, ale zatím bohužel jsou výsledky spíše chabé. Kdyby se podařilo odbourat eh, nezaměstnanost, eh, zatím se hovoří o jednoprocentním úbytku za rok, eh, což v praxi znamená, že než se nezaměstnanost sníží na udržitelnou úroveň, tak celá jedna generace mladých lidí prožije celý svůj život jako nezaměstnaní jak můžeme řešit problémy Evropy, jak můžeme dát Evropě náboj, pokud máme mladé nezaměstnané. O co se může mladý člověk opřít? Je to přímo existenciální otázka pro tyto země a jejich národní hospodářství. Jak už jsem uvedl, bez odpovídajících růstových indikátorů bez růstu, který bude obnášet 3 až 5 ročně, eh, včetně eh, růstu hrubého národního produktu, se opravdu nepodaří účinným způsobem s nezaměstnaností poprat. To je jako kdybyste si na vážnou nemoc vzal nějaký aspirín. Tady nemáme co dočinění s pouhou bolestí hlavy. To je ekvivalent vážné nemoci. A aspirin možná nám pomůže, že to bude snesitelnější, eh, ta vážná nemoc, ale rozhodně na eh, původu nemoci nic nezmění ani nás nevyléčí. My od EU čekáme více v oblasti pomoci růstu. Bez růstových eh, podporných programů toho 3 až 5 procentního růstu na jihu Evropy nedosáhneme. A opravdu e, ani s tou nezaměstnaností si neporadíme příslušným způsobem. A nyní k důchodům. Pokud je někdo opravdu donucen k tomu, žít za nižší důchod, za nižší příjem, tak to dopadá právě na naše starší občany nejhůře. U mládeže, dejme tomu, má ten člověk nějaké vyhlídky, ale co může udělat důchodce? Důchodce si nemůže například snažit hledat nějaké dodatečné zaměstnání. tento člověk je dále trestán za to, že celý život platil příspěvky do svého důchodového fondu, že si vlastně snažil předplatit své stáří a nyní má žít v chudobě. To je opravdu něco, co je neslučitelné s naší západoevropskou civilizací, s přístupem k životnímu standardu, jak si ho představujeme, ani to nezapadá do Evropy, která se snaží udržet důstojný život um, i ve stáří svým občanům zajistit. Evropská unie a Evropský parlament eh, žádají um, správný přístup ke všem generacím a musí se zasadit i o zavedení nikoli pouze minimálního příjmu, ale i minimálního důchodu. To si důchodci zaslouží. Oni celý život pracovali za to, aby mohli důstojně žít ve stáří. Já vám děkuji, pane předsedo, děkuji za tato eh, přesná, jasná slova, která dobře uvádí naši debatu. A nyní dávám slovo Adrianu Solomonovi, místopředsedovi výboru pro práci a sociální ochranu eh, rumunské sněmovny, zástupců rumunského parlamentu. A vy budete hovořit jak o rostoucích nerovnostech v Rumunsku, ale také obecně o sociálních aspektech eh, v rámci eh, přeskumování růstu v kontextu evropského semestru. A máte slovo. Na deset minut. Děkuji vám, paní předsedkyně, eh, ctění eh, poslanci a poslankyně. Já jsem byl tedy, já jsem poctěn, že jsem byl pozván na tuto diskuzi, která je důležitá v evropském rámci. Já rozdělím svůj projev na čtyři části. A budu tedy na začátek stručně hovořit eh, o Eh, takovém o tom scoreboardu, potom o, o, o dopadu, sociálním dopadu krize. Budu použ, pokračovat eh, hodnocením přijatých opatření na eh, snížení dopadu krize a na, zá, na závěr budu hovořit, co podle našeho vlastního názoru jsou možná řešení. Prvním prvním tématu se eh, dotknu sociálního dopadu krize. Ten lze shrnout následujícími slovy. Vysoká míra nezaměstnanosti, zvláště mezi mladými, růst počtu lidí ohrožených chudobou, rozdíly mezi severními a jižními a východními státy, růst nerovnosti v rámci zemí prostřednictvím růstu, eh, polarizace mezi platy eh, a snižováním mest Dále snižování redistribuční eh, funkce eh, státu a sociální ochrany a dále růst eh, dlouhodobé nezaměstnanosti, která má jako dopad určitý efekt hystereze na trhu práce a růst strukturálních deformací. A v tomto neveselém, na tomto neveselém pozadí vnímáme také pesimistickou prognozu která vyplývá i z eh, roční analýzy růstu, kde eh, cituji vzhledem k posunu mezi ekonomickým oživením a zlepšením eh, dopadu na zaměstnanost se nepředpokládá, že by se situace měla rychle zlepšit. Ohrožuje to i jeden ze základních konceptů Evropské unie, kterým je solidarita hroz, hrozí růst politické krize, která by mohla být následovaná i krizí sociální. Vyvolává to frustraci a populistické postoje, které jsou stále více znepokojící a které dokonce volají po odbourání jednoho z hlavních výdobytků Evropské unie, a to je eh, volný pohyb pracujících. To je eh, jedno ze základních práv Evropské unie, musíme ho eh, velmi silně hájit. E, proti těm, kteří ho spochybňují a který tak živí netoleranci a xenofobii. Teď za druhé, jaké jsou příčiny e, závažnosti sociálního dopadu. Evropská e, hospodářská zpráva před krizí se řídila paradigmatem velké umírněnosti, velké moderace. To se schrnout takto. Malá inflace, která stačí k tomu, aby byla udržena makroekonomická stabilita. Ovšem krize ukázala, že jsme se mýlili. Stabilita cen nestačí k zajištění makroekonomické stability. Kromě toho, totéž ekonomické paradigma, takzvané maastrichtské ortodoxie, ovlivnila i e, naše reakce na krizi. To znamená, místo toho, aby se to řešilo jako jako krize eh, platební bilance, soukromní i externí, tak to bylo vnímáno pouze jako krize veřejného dluhu. A to pak vedlo k opatřením, které eh, uvedly, které vlastně vnořily ekonomiky do recese a do stagnace. Je tu potom rozdíl mezi zeměmi, které jsou v dluhu a které jsou v eh, přebytku, to znamená eh, země, které jsou věřitelé a země, které jsou dlužníky. A to eh, zvýšilo mm, náklady na financování těch zemí s velkými problémy. Čili vede to nakonec k deflacionistické pasti japonského typu, což maří jakékoliv změny a zlepšování konkurence na úrovni Unie. A Eh, to pak eh, vlastně lze definovat jako suboptimální odpověď na krizi. Když se podíváme na tuto eh, velkou recesi a srovnáme to s mm, krizí v 30. Let, letech, tak vidíme, že i v tomto případě určité ideologické obce se stěžují a zvítězily nad ekonomikou, nad ekonomickou vědou. Teď eh, tedy za třetí, eh, pokud eh, zhodnotíme politiky a přijatá opatření na zvýšení zaměstnanosti, tam se vycházelo z hypotézy, že nezaměstnanost vychází z nepružnosti trhu práce. Takže navržená medicína se zaměřuje spíš na trh práce. A pod, podle politik Evropské unie se směřuje k strukturálním reformám trhu práce, jako například snížení sociální eh, ochrany, snížení desynchronizace mezi kvalifikací pracovníků a poptávkou trhu, zvýšení mobility pracujících, decentralizace vyjednává, kolektivních vyjednávání, aby byla větší flexibilita snižování platů, omezení dávek v nezaměstnanosti, aby se stimuloval v návrat do práce. A pak dále eh, Světová banka, Měnový fond v roce 2010, ty se připojily k těmto opatřením, k tomuto druhu opatřením. O, omezení dávek v nezaměstnanosti je inspirováno ideou, že velká recese je nějaká takové prázdniny pro pracující. Eh, zatímco eh, ty reformy strukturální budou mít dlouhodobě pozitivní dopad, ale krátkodobě mají dopad velmi negativní, neboť vedou k mm, propadu eh, agregátní poptávky. Tam je to spíš, to vychází z určitých cyklických faktorů a ne z důvodů nutně strukturálních. Takže bez stimulace eh, poptávky na vytvoření nových pracovních míst eh, prostřednictvím průmyslových politik, prostře- tak snižování platů za takových podmínek opět jenom sníží agregátní poptávku a protože ta e, stagnace je v důvod, právě v důsledku nedostatku e, poptávky, nikoli v nedostatku nabídky. Zvýšení e, kapacity pak prostě může vést tomu, že není poptávka po zboží a službách. Je pravda, že reformy, přeškolování zaměstnanců mohou některým pomoci, ale nebudou mít dopad na počet těch, kteří najdou novou, novou eh, práci. Navíc to může mít eh, skutečně deformující účinek v podobě zvýšení deflacionistických tendencí. Takže je potřeba nový, nového ekonomického paradigmatu na úrovni Evropské unie, to znamená ve prospěch mladých, ve prospěch eh, rozvinutí té sociální uh, uh, dimenze, přijetí scoreboardu s klíčovými indikátory, s klíčovými ukazateli, které budou sledovat sociální situaci a z kterých budou pak vycházet opatření ve prospěch malých a středních podniků. To vítáme. Ty mohou mírně zlepšit situaci, ale nespůsobí a nepovedou k, solid, k solidnímu oživení, které by def, definitivně vyřešilo problém nezaměstnanosti. E, protože to je jako kdybychom do toho obrovského hořkého sudu úsporných opatření dali pouhou lžičku medu. To si situaci nevyřeší. Eh, můžeme připomenout, eh, co říká Frances eh, Fukuyama o té hluboké příčině krizi, kterou je právě nerovnost v úrovni příjmu. To ta způsobuje, že je oživení takto křehké existuje obrovský rozdíl mezi mírou růstu mezi jednotlivými zeměmi a pokud nevyřešíme tuto nerovnost, tak jsme osouzeni dále ke stagnaci. Stávající politiky zvýhodňují velké věřitele ze světa financí eh, a eh, tedy majitele eh, podniků z těch přebytkových zemí na úkor dlužníků. To je neudržitelný model. Abychom skutečně stimulovali ekonomiku, potřebujeme mít lepší alokaci příjmů, zvyšování platů, větší investice, ať, i, ať už veřejné či soukromé. Je také důležité, abychom znovu obnovili eh, primát demokracie nad ekonomikou v zájmu veřejném protože je potřeba se vymanit z této pasti trhu a přijímat rozhodnutí v zájmu celé společnosti. Musíme tedy zdisciplinovat trhy, které jsou konec konců součástí společnosti a které musí fungovat pod demokratickou kontrolou společnosti. Lze tedy eh, konstatovat, že význam toho dopadu krize vyplývá z se suboptimální reakce, která je uvízlá v maastrichtské ortodoxii. Krize nezaměstnanosti je interpretována zejména jako strukturální otázka, nikoliv cyklická a proto se přijaly neadekvátní opatření, tedy neadekvátní v době krize, které jsou orientovány zejména na flexibilizaci místo na stimulaci. E, dále abychom realizovali ekonomický, udržitelný ekonomický růst, potřebuje Evropská unie nový ekonomický model, který na prvním místě dá trh a sníží nerovnosti eh, v růstu příjmů mezi kapitálem a prací. Děkuji vám, drahý kolego. A nyní dávám slovo, slovo Luboši Bláhovi, který je předseda eh, výboru pro eh, evropské otázky Evropské, Slovenské národní rady. A ten bude eh, hovořit právě o kontextu plet zavádění záruky pro mladé, tak, jak eh, s ní počítá vaše země. Ďakujem, ďakujem pekne. <clears throat> Ctené kolegyne, eh, kolegovia. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové, kolegyně. Srdečně děkuji za možnost vyjádřit se k tomuto tématu. Nejdříve pár údajů ze Slovenska v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky a v té druhé části se budu věnovat alternativním projektům, které podle mého názoru by opravdu mohly pomoci celé Evropské unii řešit sociální problémy a mnohem naváží na předvečníka z Romonska. Pro Slovensko je v dlouhodobém měřítku nezaměstnanost jedním z největších společenských problémů. V současnosti je míra nezaměstnanosti 13,5%, s tím, že míra nezaměstnanosti mladých je 34%. Eh,

Ale eh, pokud se z toho odečtou mladí v eh, vzdělávacím procesu, budeme mít 14%, přesto je to vysoké číslo, my si to uvědomujeme. Boj s nezaměstností na Slovensku je tou nejvyšší prioritou a v této souvislosti jsme přijali i národní plán pro implementaci záruk pro mladé na Slovensku a z toho, co vím, je už i neformálně konzultován s Evropskou komisí. Eh, naše nejnovější úspěchy jsme dosáhli dosáhli u nás i díky evropským fondům, zejména v boji proti nezaměstnanosti mládeže. Využili jsme 70 miliard eur na tvorbu tak téměř 12 tisíc pracovních míst a to tak, že po dobu maximálně jednoho roku dotujeme minimální vzdu i odvody pro e, nové zaměstnance do 29 let zaměstnavatelům a i v jiných situacích je možné odpustit například sociální odvody zdravotní a sociální. E, podpořili jsme i aktivní politiku práce, která sleduje i cíle nastolené v výroční výročním průzkumu růstu a e, znamená to rovněž individuální přístup při poradenství e, e, takováto opatření e, realizujeme už dlouhá léta, ale nezaměstnanost je přesto vysoká a ptejme se, proč. Nejdříve musíme zdůraznit, že nezaměstnanost na Slovensku je hlavně strukturální a e, i když e, v rámci krize sehrává ještě určitou úlohu navíc. Příčin je víc, pohovořím o třech. Za prvé nesoulad mezi systémem vzdělávání a pracovním trhem a tam jsme už přikročili přistupovali k opatřením, které zvyšují informovanost škol k trhu práce, eh, individuální poradenství a další služby eh, pro volbu zaměstnání. Máme i programy absolventské praxe, aby byla chápána jako pracovně právní vztah a řešíme i uplatnitelnost absolventů středních a odborných škol. Po druhé, regionální nerovnosti, to je druhá taková zásadní příčina nezaměstnanosti mladých. Na západním Slovensku v okolí Bratislavy je míra nezaměstnanosti mladých pouzlých 17,5%, tedy pouze v uvozovkách na východu Slovenska je to katastrofálních 43%. Proto Slovensko potřebuje evropské strukturální fondy a význam sociální soudržnosti je pro nás klíčový. Odstraňování regionálních nerovností na Slovensku je komplexní problém. E, tam s tím například souvisí výstavba rychlostních e, dálnic, jiných toků a proto potřebujeme čerpat eurofondy. Ale i lepší integraci e, romské menšiny, která činí asi 7,5 občanů Slovenska, a která žije především na východu Slovenska a která rovněž zvyšuje právě míru nezaměstnaných. A nyní třetí příčina. Tady pohovořím více politicky. Základní příčinou zlé sociální situace na Slovensku, mezi jinými vysoké nezaměstnanosti, je nedobrá politicko-hospodářská strategie z minula, která byla výlučně postavena na komparativní výhodě levné pracovní síly, nízké nízkých daních a všeobsažné privatizaci a oslabování práv zaměstnanců. Slovensko bylo od roku 2004 příkladem eh, krajiny neoliberální země, kde eh, tedy je rovná daň pro eh, ty, kteří chtějí zbohatnout, částečná privatizace důchodového systému, a to jsme nyní jako sociálně demokratická vláda částečně zvrátili, což prohlubovalo nerovnosti a zvýhodňovalo zaměstnavatele. A přes sliby, že snížení daní, zvýšení flexibility povede k motivaci tvorby nových pracovních míst, je přesto nezaměstnanost stále ještě mimořádně vysoká. Tedy ty, ta vzletná slova o flexibilitě povedla, vedla pouze k ztrátě jistot a svoboda, té využili hlavně spekulanti, aby zneužívali naše zaměstnance. A proto musím říci, že Slovensko je modelovým příkladem selhání státu se sociálními prvky, které nikoli pouze nepodpořili zaměstnanost, ale naopak e, oslabili i práva těch, kteří zaměstnání mají. A nyní je naším úkolem se z tohoto ideologicky zaslopeného modelu vymanit, pokud chceme zachránit Evropu evropský sociální model a i zaměstnanost, chci upozornit na alternativní projekty, které by stály za podporu. Zejména tři. První projekt to je sociální hospodářství, které je součástí i takzvaného aktu o jednotném trhu 1 a 2 se kterým přišla Evropská komisi a tam se to jmenuje sociální podnikání. Na Slovensku tento projekt sociálního podnikání přes určité problémy využíváme a do budoucna chceme využít i tzv. inkluzivní podnikání pro tvorbu pracovních míst pro rizikové skupiny, včetně Rómu aby si zvykli pracovat, aby měli určité dovednosti a aby se uplatnili obecně na pracovním trhu. Zároveň hovoříme o větší podpoře družstev, které slaví úspěchy ve zbytku Evropy, protože přinášejí sociálně spravedlivější eh, rozložení eh, zisku a spolurozhodování a demokratizují hospodářství. Důležité je, že jsou i stabilnější z pohledu zaměstnanosti a produktivity práce, protože zvyšují motivaci svých pracovníků. Proto chci apelovat na právě evropské orgány, aby podporovali úvěrová družstva, výrobní družstva, výrobní samozprávu a pracovní místa, která budou takto vznikat, budou stabilnější a perspektivnější. Druhý projekt, který bych rád zdůraznil, je myšlenka celoevropského Eh, příspěvku k, k nezaměstnanosti, případně celoevropského příspěvku pro chudé, což by znamenalo opravdovou sociální unii. Pokud eh, Brusel nebude mít žádné sociální pravomoci, tak tento projekt selže. A to takzvané evropské občanství, které zmiňuje Maastrichtská smlouva, sice obsahuje určitá občanská a politická práva, ale sociální práva tam absentují. A my bychom je rádi viděli. Koncept občanství eh, zavedl už sociolog T.H. Marshall a já jsem přesvědčen, že musí dojít eh, ke změně smluv a nebo přinejmenším k extenzivnějšímu výkladu evropského občanství, aby i na komunitární úrovni mohlo být vyplaceno například podpora v nezaměstnanosti a tak dále. Hovoří se o Eh, takzvaném bezpodmínečném základním příjmu eh, v EU. Eh, my máme tuto iniciativu. V lednu se skončilo se výběrem podpisu s podpisovou akcí. Máme rovněž pana Šlitera, který hovořil o eurostipendiu a doplatcích těch, těm, kteří nedosahují celoevropského minimálního příjmu. Takže to je další eh, projekt, který bych zde rád navrhl. Je výplata těchto dávek. A třetí záležitost, ekonomická globalizace. Tady chci zdůraznit, že já neodmítám globalizaci jako takovou, ale odmítám to, jak je nastavena nyní, která e, je totiž založena na e, ideologických dogmatech a liberalizaci a těží z toho hlavně nadnárodní podniky. Členské státy nemají šanci se jim postavit a chránit své občany. Je to e, takzvaná soutěž ke dnu závod od ke dnu. E, všichni se snaží soutěžit v tom, kdo bude mít nižší daně, úspornější sociální systém, liberálnější prostředí ale my si přece nemůžeme vzájemně konkurovat snižováním sociálních standardů a oslabováním lidských práv našich občanů. Evropa si nikdy ne- nezadá nechce nastavit sweatshopy, nechce být eh, Latinskou Amerikou anebo Čínou, kde lidé pracují 16 hodin denně za 15 za 50 centů za hodinu a kde neexistují odbory. To by byl návrat do 19. století a to nechceme. Nemůžeme jít predátorskou cestou. Naším úkolem je chránit evropský sociální model a pokud někdo porušuje sociální práva či práva pro životní prostředí, jeho výrobky nemají v Evropě co hledat. Měli bychom nastavit vyšší cla a bariéry shrnuto. Slovensko se snaží bojovat s nezaměstnaností, ale z dlouhodobého pohledu se zdá, že příčinou je hlavně neveloliberální model a možná bychom měli daleko více se soustředit na státní úlohu, na družstevní vlastnictví, na snižování absurdně rostoucích sociálních nerovností a rovněž postupní evropská harmonizace, jít cestou harmonizace sociálních politik, protože pouze to nás ochrání ochrání před selháním trhu. Pokud chceme zabránit příchodu populistů a neofašistů do Evropy, musí naše Evropa se stát sociálnější a demokratičtější. Merci beaucoup, uh, cher Děkuji vám, drahý kolego. Nevys, nevyslovil jste se k té záruce pro mladé, ale podělil jste se o vaší e, dimenzi k sociální, eh, k vašemu názoru tady e, o sociální dimenzi vize která eh, je na místě. A teď dávám eh, slovo poslednímu našemu eh, řečníkovi. Budu daleko striktnější, pokud je, jde o řečnický čas. Mám už 14 zájemců o slovo, tedy potom k otázkám a komentářům. A dám slovo Sergio Gutierrezovi. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych to měl představit zprávu týkající se evropského semestru, kterou vypracovává výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zítra o ní budeme hlasovat. Je to zpráva, jejíž smyslem je snažit se stanovit na stejnou úroveň hospodářské otázky, finanční problematiky v rámci toho evropského semestru a makroekonomické spolupráce a zároveň uh, Eh, sociální záležitosti v Evropě. V tomto kontextu, ve kterém na ní zpracujeme, někteří politici, některé členské státy a jasně tedy i Evropská komise a včetně někteří poslanci zde v parlamentu, kteří eh, si velice přejí eh, vyhlásit co nejdříve obnovu. Máme určité makroekonomické údaje, které umožňují již hovoření ekonomiky, rozhodně například ty časné definice, navýšení snižování eh, vývozu a podobně, ale pak jsou tu určité jiné ukazat, jsou tu další, kteří hovoříme, tedy včetně mě, eh, o tom, že aby se nám podařilo trošku zlepšit ty makroekonomické údaje, tak to zase šlo dramaticky na úkor právě plnění těch sociálních cílů. Například tedy plnění cílu strategie 2020. Hovoříme o ekonomické obnově s nárůstem s nulovým růstem za loňský rok, ale máme tu 27 milionů nezaměstnaných. E, v Evropě jeden z pěti mladých v Evropě je nezaměstnaných. To je nějakých až 50 nebo přes 50 nezaměstnanosti mladých. Máme tu eh, sociální exkluzi naprosto závažnou a v mnoha zemích v Evropě trpí mnoho domácností sociální exkluzí, hrozbou chudoby, dětské chudoby. Tyto údaje se každým měsícem navyšují. Takže nemilme se, Měli bychom si uvědomit tu dvojí vizi toho, k čemu dochází. A nesmíme negovat tu ekonomickou obnovu, nicméně na úkor toho vlastně se naprosto potápějí ty základní zásady evropské údaje, ty sociální. Tedy uh, i když někteří z nás věří tomu, že krátkodobě vítězíme v určité bitvě, musíme si uvědomit, že ty sociální údaje nám říkají, že pokud je nevyřešíme, tak to v dlouhodobém měřítku bude závažný, opravdu závažný problém. A to nejhorší, jak říkal, pokud se nemýlím pan Solomon, pokud dojde k nějaké mírné obnově, tak ta je pomalejší, než jak se předtím hlásalo a hlavně naprosto nerovnoměrná a to nejen mezi členskými státy. Poprvé v loňském roce vlastně v loňském roce od vytvoření fondu soudržnosti úroveň konvergence mezi členskými státy se nesnížil, ale zvýšil. A také si musíme uvědomit, že v rámci eh, ne různých členských států, ale jednoho členského státu ty rozdíly mezi občany, co se týče příjmů, se navyšují opravdu hrozným způsobem za těch několik málo posledních let. No a v tomto kontextu tedy to máme zprávu, já jsem jejím zpravodajem a v ní v první řadě kriticky analyzujeme skutečnost, proč jsme vlastně došli do takovéto situace. Jsme kritičtí, říkáme, že jsme se také někde zmýlili v té hospodářské strategii, která se tu prováděla. Říkáme tu, že ten proces fiskální konsolidace byl nadměrný, vedl k takovým efektům, eh, které postihly veřejné výdaje. Čím více škrtalo, tím horší to mělo sociální dopady a také, eh, co také neuspělo, bylo to, že jsme nebyli schopni uh, Eh, nějak podpořit eh, ekonomiku, ani ten, tu sociální stránku prostřednictvím strukturálních reform. Postihlo to eh, reformu platovou, důchodovou reformu. Tam ty dopady byly v některých členských státech drastické. To všechno ovlivnilo propouštění, ovlivnilo to důchody pracujících a podobně. Takže, jak říkám, provedli jsme tam kritickou analýzu. Za druhé, co v té zprávě navrhujeme? V první řadě eh, navýšení demokratické legitimity v celém tom procesu evropského semestru. Provádíme tedy proces, eh, kdy se přenáší ta svrchovanost z národní úrovně na evropskou úroveň, téměř ve všech oblastech rozhodování, tak je třeba ale vždy zachovat tu demokratickou legitimitu. Tedy v době, kdy se vytvářejí národní plány stability a konvergence, tak ty eh, vlastně naši politici předtím, než se rozhodnou o něčem v Bruselu, tak by to měli prvně projednat na národní úrovni, v národních parlamentech, předtím tedy, než se něco schválí, Například, když se jednalo o tom balíčku 6, předtím, než byl závazný ten balíček reform, tak je e, nezbytné, aby se to první schválilo v národních sněmovnách. A pak na té evropské úrovni je třeba účastnit se na tom spolurozhodovacím procesu. My v Evropském parlamentu máme tu největší demokratickou legitimitu nejsme jenom e, sněmovnou, která by měla vyjadřovat názory, ale opravdu být aktivní, aktivně se zapojit do procesu. Také zde žádáme nebo souhlasíme s tím, že nemůžeme být tak nějak reformně unavení, musíme vyžadovat, když se snažíme něco zlepšit, zlepšit ty nástroje, které pomohou navýšit konkurenceschopnost Evropy, ale musíme si uvědomit, že když se snažíme o to navýšení konkurenceschopnosti, tak to nezajistíme s drastickým snižováním platu. Nemůžeme to zakládat eh, na tom, že prostě budeme vylučovat ta tisíce zaměstnanců z kolektivních smluv a obírat je o jejich eh, pracovní práva a sociální záruky. To je naprosto nespravedlivé východisko z krize, tak to na to nahlížejí naši spoluobčané, nejsou si jistí ve svých zaměstnáních, jenom proto, že se udržuje konkurenceschopnost Evropy. Máme tu některé země v členské, eh, v členské země v Evropské unii, které jsou úplně na jiné úrovni, řekněme, jejich mezinárodní ranking eh, je mnohem nižší protože to poškodilo jejich sociální úroveň. A myslíme si také, že na té evropské úrovni i nadále podporujeme strategii, která si přeje opravdové nástroje, které by podpořily tu konkurenceschopnost, ale proto žádáme opravdový udržitelný pakt, který bude brát v potaz jak tu konkurenceschopnost, tak i tu sociální stránku. Nemůžeme naše občany o toto obrat. Dále žádáme ambicioznější strategii ve prospěch zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých do 25 let. To je taková zapomenutá oblast této reformy, která se provádí. Právě tady v parlamentu, v našem výboru pro zaměstnanost, jsme byli na počátku velice ambiciozní. Přáli jsme si celoevropskou záruku, která by spolufinancovala ty národní programy, aby byla opravdu hodně financována. Uvedu příklad. V průběhu těch eh, eh, roku krize jsme tu vyčlenili 500 milionů eur na podporu těch nejvíce postižených států. Máme tu na těch sedm let programového období 9 eh, miliard na tu podporu a vidíte v tom nějakou nerovnováhu, když se tedy hovoří o těch prioritách Evropské unie? Nemyslíte si, že tento problém, který nás tolik znepokojuje, jako je nezaměstnanost mládeže, protože vlastně může vytvořit tu úplně ztracenou generaci, že té závažnosti problému neodpovídá ta míra financování. A jak říká pan Solomon má pravdu, že někdy, když si zlomíte nohu, tak prostě to nevyřešíte aspirinem. Má pravdu protože uh, eh, navíc někdo vám dá na tu zlomenou nohu aspirin a ještě vám uřeže ruku. To prostě tím to nevyřešíte, to je závažný problém. Ve Španělsku máme v rámci Eh, záruky mladých 1 miliardu eur, ale pak, co se týče fiskální reformy, jsme museli každoročně 5 miliard škrtnout. Takže eh, dostanete několik stovek milionů na jednu stranu, ale pak mnohem více vás oberou, aby prostě ozdravili eh, fiskální oblast. Měli bychom být opravdu ambicioznější a koherentnější v těch našich postupech a při stanovování politických priorit. A na závěr, eh, o co tu žádáme, eh, aby se to skloubilo i s jinými eh, debatami o jiných prioritách Evropy asi nedojdeme hned k nějakému závěru, ale alespoň načrtneme tu cestu, jak tedy bude možné vytvořit nebo nějak se vypořádat s tou otázkou nezaměstnanosti. Paní předsedkyně přerušuje řečníka. Paní předsedkyně, prosím, ještě půl minutky a skončím. Takže hovoříme tu o tom, že kdyby se vytvořilo takové určité evropské pojištění pro nezaměstnanost, představovalo by to třeba 1,2 z těch současných eh, dávek do sociální oblasti, tak by ten výsledek nemusel být tak drastický, ta nezaměstnanost by nebyla tak drastická a pomohlo by to bez pochyby zabránit eh, těm velkým rozkolům, které existují v sociální oblasti. Děkuji, pane. Vím, že eh, jsem byla možná trochu excesivně striktní Říkal jsem, eh, že máme 14 eh, eh, zájemců o slovo, ale minimálně jich máme 7. Každopádně děkuji našim třem přispěvatelům. Vyslechli jsme našeho kolegu z Českého parlamentu, ale neslyšela jsem mnoho slov o záruce pro mladé a o reformě penzí. Ale možná o tom budeme mluvit později. Prvním kde jako první dostane slovo člen výboru pro sociální otázky a zaměstnanost Lit, let, lotyšského tedy parlamentu. Vy, pan Vitalis Orlovs, prosím, dvě minuty. Ceníme, dámas, godaté kungi. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, rok 2013 lze možná charakterizovat jako rok stabilizace, ale e, stále ještě jsou ekonomické otázky na předních stránkách, zejména problém nezaměstnanosti. V tomto nadcházejícím roce se možná situace zlepší, ale nedostatek pracovních míst nás nepokojuje. Evropský semestr je účinným nástrojem koordinace reform Zahrnuje multilaterální monitorování a jsou důležitá doporučení pro jednotlivé země, která by měla být koordinovaná, měli bychom je použít. A sbírání výsledků a analýza těchto výsledků by se mohlo stát zárukou lepší, lepšího dohledu a mohlo by, mohli bychom se také vzájemně inspirovat. Velmi důležité jsou výsledky takové, které opravdu povedou k lepší zaměstnanosti v Evropské unii. Pokud jde o scoreboard, tak si myslíme, že to může doplnit eh, ty nástroje, které už k dispozici máme. Zároveň je však potřeba nestrácet ze zřetele, že ukazatele scoreboardu bez předběžné analýzy nemohou sloužit jako automatické indikátory. Lotisko se stále eh, stále snaží vyrovnat se nezaměstnaností a s dalšími eh, nerovnostmi. Nyní zvažujeme celkově situaci za účelem přijetí významných eh, rozhodnutí reformního charakteru. musíme dokončit reformy, které už jsme zahájili v oblasti zaměstnanosti a sociálních otázek, ale budeme k tomu potřebovat řešení účinná jak krátkodobá, tak dlouhodobá. Nezapomínejme na to, že výsledky reform někdy po určitou dobu nejsou citelné. A Lotyšsko již realizovalo několik reform. Nyní je důležité Eh, uskutečnit také eh, doporučení pro jednotlivé země. Děkuji vám, drahý kolego. Slovo dostává za italský senát paní Barbara Lejci. Dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Velice pravděpodobně také my jsme ambiciozní, když se snažíme vyřešit eh, problém nezaměstnanosti. Nicméně ambice nestačí, musíme mít opravdové hodnoty. My jsme zaznamenali, že programy trojky naprosto neuspěly. To jsme zaznamenali včera. Nebyly tu vůbec pozitivní ukazatele ani v ukazatelích eh, zadlužení, ani ve srovnání zadlužení a HDP. v Itálii ta situace je taková, že tam už nemůžete víc kde škrtat. My letos zažíváme tříleté období, když se tu jen neustále škrtá a uplatněné politiky jsou naprosto milné je třeba podpořit produkci, ale proto potřebujeme tu správnou hodnotu, správné ukazatele. Nemůžeme neustále škrtit, aby eh, dlouhodobý růst vlastně skomíral. Eh, pokud nepostavíme malé podniky na nohy eh, tím, že budou dostávat úvěry od bank, které jsou sice Unii podporovány, ale ty úvěry dávat nechtějí, tak nevypředneme, nezvýšíme zaměstnanost a vlastně budou z toho mít, budou z toho těžit a mít prospěch pouze velké subjekty, velké mezinárodní podniky, nikoli zaměstnanci. Slovo dostane za Eh, Evropský parlament Edith Bauer. Já chci nastolit jednu otázku na všechny řečníky panelu. Týkající se národních plánů, který řeší nezaměstnanost mladých. Zajímalo by mě, jestli Řecko, Rumunsko i Slovensko předložili takové národní akční plány, a pokud je o všechny tyto státy a o některé společné otázky, eh, pokud jde tedy o například lidi, kteří předčasně odejdou ze školy, tak tam chci k tomu říct toto. Na, například eh, na Slovensku je míra nezaměstnanosti osmkrát eh, vyšší v případě lidí s nízkým vzděláním než těm k, u těch, kteří mají vyšší vzdělání. A proto se táži, co se v těchto zemích děje, a teď přejdu do slovenštiny, protože chci také říct něco našim ctěným hostům ze Slovenska. Pravděpodobně jste se zmílil, kolego, když jste hovořil o 70 miliardách, které byly věnovány na řešení problému nezaměstnanosti mladých. Neboť ILO Světová organizace práce odhaduje, že pro celou Evropskou unii by ročně bylo potřeba 21 miliard. A ve srovnání s tím byste zřejmě vyřešili dva, ten celý problém Evropské unie dvakrát. Takže to asi bude omyl. Pokud jde o vaše návrhy, tak musím podotknout, že podstatná část toho, co jste nám navrhli, je kdybyste chtěli podporovat třeba družstva, tak tomu nic nebrání. Je to v rámci i subsidiarity Evropské unie. A vaše další návrhy, pokud jde o eh, evropskou jednotnou dávku nezaměstnanosti, z čeho by se platila? Členské státy tak přísně se snaží ohlídat si subsidiaritu, že si nedovedu takový krok představit. Děkuji, děkuji, děkuji vám paní kolegyně. Nyní Filip Kordily dvě minuty a poté Valentina Paris z um, italské sněmovny. Děkuji. Já budu hovořit o záruce pro mladé, to, to vás mohu ujistit. Um, uh, tedy uh, blahopřeji uh, také výboru EMPL, který, díky kterému tady máme záruku pro mladé, což je vynikající pro Evropu. Z hlediska francouzské vlády a parlamentu, tak ty, jsou, ty se mobilizovaly v otázce nezaměstnanosti a zejména nezaměstnanosti mezi mladými a to jak na úrovni školení, kde jsme přijali nové zákony na mobilizaci univerzit a tak dále, tak také specifických opatření kont, mezigenerační kontakt, eh, kontrakt tak, aby se mladí dostali do práce. A teď k té záruce pro mladé, což je něco, co uh, funguje ve Francii od října 2013. Máme některé, některá pilotní teritoria, to nejsou přímo způsobilé oblasti. My máme tady problém těch departmentů, kde je více než 25% nezaměstnanosti, ale ty jsou přitom ve větších regionech, které nejsou způsobilé, takže tam potřebujeme pak dodatečné zdroje, abychom je zahrnuli ale bude to fungovat jako jakýsi apel na projekty mezi státem a místními zastupitelskými orgány, které budou mít pak tak jako úkol znovu mobilizovat mladé, takže budou zajišťovat mediaci mezi mladými a mezi podniky. A zaměření bude právě na tu lokální úroveň. To je pro nás velmi důležité Musí to totiž se celé odehrávat co nejblíž těm mladým. Důležité je, aby financování bylo společné a aby zároveň existovala opatření, která fungují na lokální úrovni. Já zodpovídám Národním parlamentu za zprávu o zaměstnání mladých a byl bych velmi rád, kdyby kolegové, kteří budou mít inovativní řešení v této sněmovně, se mnou mohli vyměňovat tyto informace a podněty. Děkuji. Nyní dostane slovo Valentina Paris z italské sněmovny a pak Edith Estrela z Evropský parlament. Máte dvě minuty. Prezidente, uh... Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Také v Itálii byl představen ten plán eh, pro záruky mladých a začali jsme aktivně v našem parlamentu, v tomto mandátu máme vůbec nejmladší složení Evrop- italského parlamentu a s nejvyšším zastoupení žen. A to bez pochyby dodalo té parlamentní aktivitě novou energii, nový impuls. Právě revidujeme ty veřejné služby pro zaměstnanost, hledáme možné propojení mezi veřejným a soukromým sektorem, protože naše minulé struktury byly velice eh, citlivé, nebyly stabilní mezi tou poptávkou a nabídkou a také co se týče možnosti eh, aby mladí si vytvářeli své profesní profily takové, které by se lépe eh, adaptovaly na požadavky trhu. A musíme proto upravit také náš systém penzí. Ve dnešní době máme takové potíže, kdy vlastně nemůžeme udělat něco s těmi takzvanými zlatými penzemi, protože by to bylo ne, ústavní. Nicméně na základě eh, zákona z roku 92 jsme umožnili to, že někteří členové eh, pracující z pracovního trhu musí opustit pracovní trh a nemají vůbec právo na nějaké kompenzaci. V příštím semestru bude Itálie předsedat Evropské unii a bylo by dobré, kdybychom napomohli i té národní úrovni legislativy nějakým způsobem nahradit tyto nedostatky, které tolik postihují občany v nějakém státě. Konkrétně v našem státě náš rozpočet nám neumožňuje pokryt ty nedostatky. Děkuji a první paní Edith Estrela a poté polský zástupce. Děkuji, paní předsedkyně. Politiky úsporných opatření ničí sociální stát, ničí střední vrstvu obyvatel a nutí mladé lidi emigrovat. I přesto, že jsou vysoce kvalifikovaní, a připravení pro své profese. Úniky mozku, ty ještě více stíží tu hospodářskou obnovu zemí, které jsou podrobeny tomu programu úprav a ještě prohloubí rozkoly mezi členskými státy průměrná míra mladých, kteří nepracují ani nestudují ani nejsou v nějakých profesních kurzech, eh, činí více než 22% v zemích Jižní Evropy a pouze 11% v zemích Severní Evropy. Záruka pro mladé to je velice důležitý program, nicméně nevyřeší samotný problém, protože rozpočet, jak všichni víme, je nedostatečný pro to všechno. Nezaměstnanost mladých každoročně stojí více než 100 miliard eur a stačilo by 10 miliard proto, abychom okamžitě 2 miliony mladých mohli stáhnout z té nezaměstnanosti. Nezaměstnanost mladých je bez pochyby největším problémem dnešní Evropy. Je závažnější než problémy rozpočtových deficitů a nebo státních zadlužení. Blíží se květnové volby a Jaké jiné záruky, kromě toho, že zajistíme mladým jejich budoucnost, můžeme nabídnout našim evropským mladým, aby oni i nadále věřili v evropský projekt, aby se mobilizovali a aby hlasovali v příštích volbách a aby vůbec věřili tomu, že mají nějakou budoucnost ve svých zemích a že se nemusí znovu uh, uchýlit k cestě migrace, že nemusí odcházet, aby hledali svoji lepší budoucnost někde jinde než ve své zemi původu. Děkuji. Děkuji. A jako poslední dostane slovo August Miezis. Je Paní Skvěle jste mě vyslovila, paní předsedkyně. Několikrát jsme si zde již eh, poslechli slova, že problémy v oblasti sociálních politik neustále narůstají a zároveň je musíme řešit, i když na to nemáme. Na jedné straně hovoříme o úsporách, o disciplíně, na druhé straně o prostředcích na řešení problému. Jaké je z toho východisko? Možná nebudu populární tím, co zde prohlásím, ale možná je to jediná cesta. Zvýšit efektivitu prostředků, které máme k dispozici. A to právě v sociální oblasti. Nenalhávejme si, že tady nemáme rezervy a dokonce i velice eh, významné rezervy i v oblasti vstřebávání unijních fondů, zejména Evropského sociálního fondu. Pokud si přejeme eh, nastavovat záruky pro mládež, nesmíme zároveň zapomínat na to, že eh, za těmi zárukami musí stát i solidní reforma jak vzdělávacího systému, tak pracovního trhu. A Polsko touto cestou se právě ubírá. Snaží se přizpůsobovat eh, naše školství pracovnímu trhu, snaží se zvyšovat oblast technického vzdělávání, vzdělávání takzvané druhé šance, celoživotní vzdělávání a my už jsme svědky prvních výsledků. Letošní rok máme obrovské změny v oblasti zaměstnanosti a nástrojů pro zaměstnanost, které má za úkol zvýšit efektivitu vynakládání prostředků právě v oblasti zaměstnanosti. Máme fondy na eh, takzvané zaměstnanecké vouchery, proškolování, případně pomoc v přesídlení za prací prací. Já eh, chci vybídnout i kolegy k tomu, abychom uvažovali právě eh, tímto způsobem. A zároveň chci vyjádřit uspokojení z toho, že Láslo Andor eh, kromě zaměstnanosti jako takové hovoří o naději pro bílou ekonomiku. Máme tam rezervu několika milionů pracovních míst právě v oblasti IT a přitom často je to spíše taková oblast takzvaná Eh, šedá oblast zaměstnanosti. U nás eh, zaměstnanost mládeže se sice málo, ale velice postupně zvyšuje a problémy zaměstnanosti starších občanů budou neustále narůstat. Eh, Děkuji vám, drahý kolego. Děkuji také všem dalším, kdo se zúčastnili této debaty, kdo přispěli, ať už jsou to poslanci národních parlamentů, Evropského parlamentu. A teď tak trošku arbitrárně bude reagovat na paní Bauer. Eh, řeknu, že tři země, které zastupují eh, předsednictví, předložili své plány k eh, záruce pro mladé. Pokud je o Řecko, tak je to 160 milionů eur, 240 tisíc, které mohou být financovány z ESF. To znamená, že Řecko samo by mělo přispět stejnou částkou. Pokud je o Rumunsko, tak i tam eh, byla částka předložená, je tu způsobila částka, což je 80, eh, tedy 99 milionů eur. A opět eh, bude muset Rumunsko přispět stejnou částkou. V případě Slovenska se plán připravuje. Částka mobilizovatelná je 67,43 milionů eur a také musí přispět ekvivalentním způsobem. Vím, že je nesmírně frustrující, o co se tu snažíme, nicméně dochází k výměně. Jsme na jedné lodi a víme o tom každý ze své vlastní úrovně odpovědnosti se může mobilizovat tak, abychom maximálně dobře využili ty nástroje, které máme a které můžeme uvést do praxe, zejména jmenovitě tuto záruku pro mladé, která může ukázat, že se Evropa opravdu zabývá tím, co leží na srdci našim spoluobčanům. Ještě jednou vám velice děkuji a poděkujeme, chci ještě jednou poděkovat našim přispěvatelům, a sejdeme se pak eh, v plenárním kontextu co nej, nej, nejrychleji.